Good afternoon, ladies and gentlemen. Dobré odpoledne, dámy a pánové. Poprosím vás, abyste se usadili. Děkuji vám. I open the Zahajuji dnešní zasedání výboru REGI. Začneme přijetím pozadu jednání tohoto výboru. And I have one small remark. A pak mám ještě malou připomínku týkající se dnešního pozadu jednání. A Paní Krecu mezi nás opět přišla na výměnu názorů. Bude muset odejít zhruba v 16.15 kvůli mimořádnému zasedání kolegia komise. Takže nás čeká malá změna. A budeme hnedka pokračovat Jenom nám dovolte, paní komisařko, abychom dvě minuty hlasovali, protože já žádná oznámení nemám. Nevím, jestli máte nějaké připomínky k pořadu jednání, také nemáte. Takže budeme hlasovat. Dnes budeme hlasovat o zavedení programu na podporu strukturálních reform na období 2017 až 2020. Jak víte, 29. listopadu 2016 Regi přijalo zprávu spoluzpravodajů pana Van Nisteroje a paní Krél týkající se strukturálních, respektive programu na podporu strukturální reform a zároveň s mandátem zahájit jednat mezi institucemi, což se dělo od 11. ledna 2017, tedy velmi rychle. Dala jsem vám zprávu o trialogu na předchozích zasedáních výboru pro regionální rozvoj a dnes vás mohu informovat, že 8. února 2017 byla dosažena neformální dohoda mezi vyjednávajícím týmem a radou. Je to dobrá dohoda, je to balíček, zahrnuli jsme tam partnerství a dohled parlamentu a zapojení místních a regionálních aktérů a také transparentnost realizace nových programů. Také jsme zajistili zásadu hospodářské, sociální a územní soudržnosti, kteráž to je zahrnuta do nového programu. Než budeme hlasovat jednou a elektronicky, tak se táží zpravodajů, jestli by se chtěli vyjádřit. Chtějí? Pan Van Nisteroj, prosím. Jenom velmi stručně o spolupráci v Regi a o vaší práci jako předsedkyně trialogu. Když jsme se podívali na ten dokument na samém začátku, měli jsme za to, že to v podstatě byl velmi teoretický dokument, který nebyl nijak navázán na politiku soudržnosti. A po naší práci ve výboru a ve vyjednáváních se tam dostalo partnerství, tedy že to neznamená, že pouze členský stát se to udělá po svém a předloží návrhy na podporu strukturálních reform, ale že partneři z regionu a z měst musí být konzultováni, musí eh, být do toho zahrnuti. A další důležitá věc je, že je to určité uznání současného působení politiky soudržnosti. Víme, že tři čtvrtiny konkrétních doporučení pro jednotlivé státy již se týkají témat sociální soudržnosti, hospodářské soudržnosti a různých programů. A ta rovnováha je tam teď velmi jasně nastavena. A doufám, že s dnešním hlasováním a brzkým hlasováním v plénu se dopracujeme k jinému nástroji s širší podporou a více navázanému na stávající fondy. Rozhodně více, než tomu bylo na začátku této rozpravy. Konstance Krell a já jsme na tom pracovali. Děkuji mnohokrát za podporu i ostatním stínovým zpravodajům a děkujeme dopředu za hlasování. Dobrá, děkuji. Takže budeme hlasovat. Dnes tedy budeme hlasovat elektronicky, jmenovitě. Prosím, použijte karty. A budeme hlasovat o dohodnutém textu mezi institučním vyjednáváním podle článku 69F4, a to o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o zavedení programu na podporu strukturálních reform na období 2017 až 2020. To byl hrozně dlouhý název. V každém případě nyní zahajuji hlasování. And okay, I have to interrupt the vote. Musíme přerušit hlasování. Můžete prosím zkontrolovat počet členů EPP a socialistů? Protože jsme měli o tři hlasy víc. Dobrá? Dobrá, takže budeme ještě to hlasovat. Omlouvám se, to zařízení občas nefunguje, minule jsme měli stejný problém. Takže zahajuji hlasování po druhé. And the vote is closed. Uzavírám. A ten dohodnutý text je tímto přijat. 26 hlasů bylo pro a 9 bylo proti. Děkuji vám a děkuji zpravodajům. Děkuji. Uzavírám hlasování, žádné jiné hlasování nás dnes nečeká. A tím se můžeme přímo pustit do výměny názoru s panou, paní komisařkou Krecu. Nebudu vysvětlovat, proč jste mezi nás přišla. Setkali jsme se i minule na mimořádném zasedání a nyní vám dá hned slovo. Prosím. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně a vážení poslanci a poslankyně členové výboru pro regionální rozvoj. Dobré odpoledne. Jak říkala paní předsedkyně, musím se na samý začátek omluvit, že nebudu schopná zde zůstat tak dlouho, jako jsem chtěla, protože včera jsme se dozvěděli, že budeme mít mimořádné zasedání kolegia, takže doufám eh, a věřím ve vaše pochopení. V každém případě děkuji za vaše pozvání na tuto schůzi. Jak říkala paní předsedkyně, před dvěma týdny jsme měli příležitost eh, hovořit o návrhu týkající se eh, katastrof v jednotlivých státech a dohodli jsme se na tom, že na základě solidarity je potřeba, aby pomoc se dostala přesně tam, kde je potřeba, aby členské státy mohly řešit problémy typu země třesení v Itálii anebo jiné přírodní katastrofy. Vím, že pořád hovoříte o tomto návrhu a chtěla jsem jenom říci, že budu k dispozici, případně dovysvětlím co je potřeba, tak aby práce u této agendy mohla postupovat svižně ku předu. Rychlá konstruktivní spolupráce je nezbytná. Viděli jsme to i u programu pro podporu strukturální reform, které jste právě odhlasovali. Teď eh, máme takovouto možnost i u tohoto souhrného návrhu. Určitě víte, že vy jako poslanci a poslankyně především tohoto výboru pro regionální rozvoj jste již dlouho volali potom, aby politika soudružnosti byla jednodušší. Náš návrh zjednoduší život všem, ale přitom zachová stabilní rámec pro praxi. Konkrétně velmi věříme tomu, že eh, tento návrh se propojí s investičním plánem a že společně se dostanou do více regionů a budou podporovat více místních investičních příležitostí. Spolehám se na vaše odborné znalosti a politické dovednosti. Věřím, že zachováte e, ducha tohoto návrhu, aby se tyto prostředky rychle dostaly k příjemcům. A pokud budete mít nějaké otázky, tak ráda odpovím. Dnes jsem se chtěla soustředit na tři věci. Za prvé provádění politiky soudržnosti, za druhé její budoucnost a za třetí komunikace o ní. Krátce k těmto bodům, než zahájíme samotnou rozpravu. Nejprve, co se týče provádění politiky soudržnosti. Různí poslanci a poslankyně hovořili o tom, že implementace je pomalá. Já vám rozumím politika soudržnosti je hlavní investiční silou Evropské unie. A pakliže ona bude probíhat pomalu, tak pomaleji porosteme, pomaleji se budou vytvářet pracovní místa, stavět železnice a nemocnice, a všechno, co občané očekávají, především ti občané, kteří to potřebují nejvíce. Takže jsem vás chtěla ubezpečit v duchu svého vystoupení na poslední plenární schůzi, že tato politika je realizována. 180 miliard euro již bylo nainvestováno do reálné ekonomiky prostřednictvím 315 tisíce projektů, které probíhají ve všech regionech Evropské unie. Je to podobně jako na začátku programovacího období 2007 až 2013. Takže v praxi se to posouvá ku předu, jak co se týče výběru, tak samotné realizace projektu. Procesy výběru a realizace se snad promítnou i do pladeb, poté co členské státy jmenují příslušné orgány. Jak pan Van Nistelrooy říkal, je potřeba to konsolidovat. Říkal to na společné rozpravě v plénu. A my spolupracujeme s členskými státy a s regiony, a to především s těmi, kde jsme identifikovali úzká místa. Zamýšlíme se nad tím, jak zlepšit situaci v nadcházejícím finančním cyklu. Ta rozprava již začala. Společné zjednodušování se už začíná vyplácet. Doufáme, že se všechno rozběhne rychle. A tím už se dostávám k druhé části, tedy politika po roce 2020. Bývalý, bývalá kolegyně Kersten Vaštal pracuje na zprávě o budoucnosti politiky soudržnosti a já se budu těšit na naši rozpravu a na vaše závěry. Opravdu si myslím, že potřebujeme do budoucnosti silnou politiku soudržnosti. A zároveň potřebujeme vyslat eh, silný signál už teď. V loňském roce proběhlo referendum o Brexitu, a byl zvolen Donald Trump, nyní nás čekají v Nizozemsku, ve Francii a v Německu náročné volby. A já myslím, že je prostě potřeba k tomu přistupovat političtěji, že je potřeba vyslat jasný signál 20 milionům Evropanů, kteří jsou nezaměstnaní dalších 100 milionů Evropanů je ohrožováno chudobou. A chceme jim vyslat signál, že populismus jim budoucnost nezajistí a návrat do minulosti také ne. Musíme jim říct, a já se o to snažím, ať už jsem kdekoliv v Evropě, že Evropě na nich záleží a že politika soudržnosti jim zjednoduší, zjednoduší každodenní život a poskytne příležitosti. Myslím si, že to je skutečně politický program, tato politika soudržnosti. Myslím, že takovouto politiku soudržnosti očekávají občané, potřebují takovou, která řeší evropské problémy, jako například potřeba posílit inovaci, kvalifikaci, bojovat proti chudobě, vyloučení, klimatickým změnám. To jsou konec konců výzvy, které se týkají všech vašich regionů, ať už jsou jakkoliv rozvinuté. A v odpovědi na tyto výzvy potřebujeme politiku pro všechny regiony, která posílí všechny regiony tak, aby mohly naplňovat společné evropské priority. Nemůžeme si dovolit nevyužít energii určitých regionů. Navíc jsem ještě přesvědčená o dvou věcech u politiky soudržnosti. Na jednu stranu je potřeba se postarat o to, že tyto investice budou opravdu středobodem transformace Evropy. Sociální model potřebuje za A dobrou ekonomiku a za B fungující státní zprávu, která je schopna se změnit. Také se musíme podívat na to, jak funguje ta politika v současnosti. A věřím, že bude možné vyvážit na jednu stranu potřebu reagovat na nové úkoly a na druhou stranu také naplnit e, zaměstnanost, růst a soudržnost. Budu se těšit na rozpravu, nevždy máme dostatek času. Možná budeme potřebovat zorganizovat i nějaká neformální zasedání o této politice po roce 2020. Zítra jedu na konferenci do Varšavy o eh, politice po roce 2020 organizuje to region, výbor regionu, potom v červnu budeme mít fórum o soudržnosti a to nám dá možnost eh, dobře natvarovat tuto politiku. A stejně tak jako já, víte i vy, že je potřeba, aby probíhaly diskuse mezi zainteresovanými stranami, ale to nestačí k tomu, abychom změnili směr dějin. Je prostě potřeba, aby nás podporovali občané. Podle posledních průzkumů veřejného mínění se zdá, že mnozí naši občané nikdy neslyšeli o politice soudržnosti EU. A je prostě naší společnou povinností s tímto něco udělat. Pracujeme na tom s komunikačními orgány v členských státech a v regionech. Například jsme spustili kampaň Evropa můj region, do kterého zapojujeme partnery z praxe a možná i vy budete mít k tomu nějaké nápady. Ať už jdu kamkoliv, tak se snažím navštěvovat projekty, které skutečně měly důležitý dopad eh, na život lidí. A eh, my připravujeme ze své strany akční plán. Komunikace je klíčovou prioritou pro můj rok, pro tento rok, spolu s rychlejším prováděním této politiky a přípravou na budoucnost. Jsem ráda, že se budu moci spolehnout na vaši aktivní podporu v tomto všem a děkuji vám mnohokrát za vaši pozornost. Thank you. Děkuji vám. A jako obvykle zahájíme první kolo dotazů. Ty zajdou od koordinátoru. Pan Vistelroj promluví jako první. Děkuji vám mnohokrát, paní předsedkyně a také paní komisařko vám za to, že jste přišla, že nám dáváte příležitost diskutovat o těch důležitých podech. Děkuji za to, že jste tak konkrétní a že navrhujete, že hm, mm, přijete s tímto akčním plánem pro komunikaci. To je totiž nesmírně důležité, aby lidé věděli, co děláme. A že to nebude jen taková obecná debata, ale aby ta debata byla vedena i v městech a obcích a v regionech. Já vím, že mnozí naši kolegové se snaží sdělit toto občanům svou vlastní narrativou a dochází také k populismu a podobně. Za druhé, O budoucnosti jste uvedla, že zrovna v tomto případě, když se blíží tedy vydání Bílé knihy, Komise o budoucnosti Evropy, soudržnost potřebujeme více než kdykoliv jindy. A to znamená, že i naše politiky jsou zapotřebí více než kdy jindy. A neměli bychom je nechat ničím zastínit. aby bylo jasné, co se děje, protože toto je jeden z hlavních nástrojů, jak můžeme eh, Evropu eh, udržet pohromadě. Eh, Evropa už teď běží v několika různých rychlostech. Junckerova komise hovoří o tom, jak, jaký výkon mají jednotlivé státy a právě proto potřebujeme tolik politiku soudržnosti, potřebujeme tyto nástroje, potřebujeme využívat ty nástroje, které teď máme. A všechny ty programy, které máme, ať to jsou pro strukturální reformy a pro další, potřebujeme ty skutečné politiky soudržnosti, e, rozpočtování založené na výkonnosti. A musíme být připraveni v tom postoupit dál. To je zásadní pro celou Evropu kombinaci s tím, čeho jsme dosáhli v tom postupu mm, inteligentní specializace, nejde jen o to, abychom měli nějaké sociální programy a budovali školy, ale abychom měli opravdu ty excelentní příklady, eh, eh, eh, ne každý může být vynikající. A je zapotřebí, abychom vytvořili takový postoj, který bude eh, přicházet eh, eh, z dola a který povede Evropu před dalších 20 let. Jde přeci o naše lidské zdroje, o naše občany. A my bychom byli rádi, kdybyste nám mohla říci ano, Chceme také zviditelnit politickou diskuzi eh, s komisaři, s dalšími kolegy o tom, že jedním z hlavních cílů Evropy po roce 2020 je ukazovat soudržnost, projevovat soudržnost, eh, abychom ukázali toho správného ducha. Děkuji, paní Ken. Děkuji vám, eh, paní komisařko. Mikrofon. Posílená konstruktivní spolupráce mezi parlamentem a komisí, zejména teď, když my podle mého musíme Eh, dokázat ehm, spolupráci, prosadit tuto spolupráci. I díky vytvoření eh, fóra v červnu, aby všichni tyto protagonisté spolupůsobili více, abychom se nezavírali do Bruselu, ale abychom měli pozitivní vztah s regiony, s obci, s obcemi, s městy, ehm, s dobrovolnými organizacemi. Prostě abychom měli eh, schopnost promlouvat k širokým vrstvám obyvatelstva v Evropské unii. Již od počátku reformy máme vynikající nástroj sociální eh, komunikace. A proto potřebujeme eh, sestavit všechny ty nástroje, které máme, aby všichni aktéři, všechny síly které konkrétně provádějí politiku soudržnosti, na ní spolupracovali. Za druhé, když se rozhodneme, že budeme posilovat v inovaci, a v podstatě, že budeme tedy posilovat a potvrzovat eh, politiku soudržnosti s tím, že je strategická na další 20 let, tak z toho budou plynout další rozhodnutí, ať už se to týká rozpočtu nebo dalších oblastí. Prostě musíme se rozhodnout pro určitou linii, pro určitou základní linii. Má-li být tedy politika soudržnosti politikou pro příští roky? A já si myslím, že ano. Podle mne bychom měli odpovědět pozitivně. Měli bychom tedy nehledět na ty rozmanité názory, které máme mezi sebou, Eh, ať je to v jednotlivých státech nebo místních společenstvích, musíme poskytnout jedno sdělení, jedno poselství Evropě v tom smyslu, že eh, reformou chceme posílit, hájit tuto politiku, protože víme, že politika soudržnosti je jedním z mála nástrojů, které máme, která umožňuje politiku investic, rozvoje, růstu v Evropě. A také chceme vyřešit eh, několik eh, nedořešených otázek. Zmíním se jen o pár z nich. Je zjevné, že po téměř 8-9 letech krize je zapotřebí něco ještě dořešit. Například je to vztah mezi politikou soudržnosti neboli tedy investit, financí a politickým řízením a zprávu nebyly tedy těmi ozdravnými eh, programy, které státy provádějí. Jaký vztah mezi nimi je? Aniž bychom si to plně uvědomovali, už je tady obrovské množství literatury o tomto eh, tématu, když my tedy zahajujeme a provádíme ty, ty politiky e, úspor, tak se velice obtížně prosazují politiky soudržnosti. A v členských státech toto často byl jen jediný nástroj, který se měli k dispozici. Proto si musíme tyto věci ujasnit. Politika soudržnosti je její posilování a na druhé straně politi- eh, ekonomické řízení a zpráva. Pak bych chtěl říci, že zde v tomto novém parlamentu a s novou komisí se rodí vztah mezi investičním plánem Junckera a e, finančními prostředky e, politiky soudržnosti. To musíme mít na paměti v diskuzi. Musíme uvažovat o těchto vztazích. E, pokud tato, tyto vztahy budou a co to sebou nese. Junckerův plán konkrétně, co znamená pro použití finančních nástrojů. Je to jedno velké téma, k němu se často vracíme. Jak hovořit zejména s těmi 20 miliony mladých nezaměstnaných, k nímž může promlouvat politika soudržnosti? Za předchozího funkčního období jsme provedli operaci, Eh, s přechodnými regiony v tom smyslu, že budeme rozšiřovat, rozšiřovat to pásmo regionů eh, v politice soudržnosti. Eh, mm, toto rozhodnutí bylo mm, velice důležité. Eh, protože jsme o tom diskutovali a eh, shodli jsme se a mělo to pozitivní efekty. Já si myslím, že nyní bychom se měli podobně obrátit k mladým Evropanům, k mladým generacím. Musíme uvažovat o tom, jak tedy eh, politika soudržnosti může být přímým spojencem s mm, mladými generacemi. Aby mohli využívat svůj talent a mohli ho prosadit v Evropě budoucích let. To je téma, o kterém hodně diskutujeme. Jde o to, jak komunikujeme o politice soudržnosti. Je paradoxní, že to je tak důležitá věc a přitom si pak uvědomíme mm, e, například v nějaké obci, jak se tato obec změnila právě díky e, zdrojům z politiky soudržnosti. Eh, nejde o to, abychom vytvářeli nějakou čistou propagandu, ale jde o to, abychom uvažovali, jak politika soudržnosti umožňuje to, aby se jednotlivé subjekty mohly cítit skutečnými protagonisty politiky soudržnosti. To je věc, kterou bychom měli se zabývat v těchto měsících a v tomto roce. Děkuji, pan Tomašič. Bylo krátko. Děkuji vám mnohokrát. Budu velice stručný. Nestačí to, co jsme doposud eh, vyřkli, neboli skutečnost, že zde máme určité množství finančních prostředků a ty lze využít. Já si myslím, že došlo mnoha k případům, kdy eh, určité subjekty eh, se eh, vzdali možnosti, protože viděli, komu vlastně jdou a chyběla tam transparentnost. Myslím, že doposud se nám nepodařilo najít způsob toho, jak se mají transparentním a prostým způsobem tyto finanční prostředky využívat. Nestačí jen říct, tady jsou finanční prostředky a nějak se zaříte. Eh, protože tu jsou některé subjekty, které eh, to dokážou velice dobře na, no, eh, k újmě ostatních. Věřím, že Evropská komise a členské státy mohou společně pracovat transparentním způsobem, a to od prvopočátku, protože jedině tak se nám podaří předcházet podvodům. Protože ty se týkají milionů eur. Děkuji. Hvala lijepo, gospođo predsjednice. Želim Paní předsedkyně, děkuji. Velice oceňuji přítomnost paní komisařky. A mám hned na začátek jednu krátkou otázku, nebo možná, že to je konstatování. Nepochybujeme o tom, že my všichni nebo většina nás, že si přeje efektivní politiku soudržnosti. A vy jste se zmiňovala ve své eh, prezentaci právě o tom, že vám toto leží na srdci a že se budete snažit učinit vše, co ve vašich silách, aby politika soudržnosti byla prosazována dál a stala se mírou toho, co si přeje Evropská unie být i, i v rámci solidarity. Takže novou politiku soudržnosti uvidíme v následujících měsících. A jedním z těch aspektů, které by to mohly být, by byla budoucnost Evropské unie, v nějž se bude minimalizovat úloha měst a regionů. A já vím, že právě dnes odpoledne se bude hovořit o budoucnosti Evropské unie. Takže možná, že v 6-7 eh, večer dnes eh, budete mít eh, více argumentů k odpovědi. Co si myslíte o budoucí úloze mm, obcí, regionů, výboru regionů, všech těch struktur, bez kterých bychom nemohli mít politiku soudržnosti, která by byla strukturovaná? Eh, bez kterých eh, bychom nevěděli, zda jsou tyto eh, finanční prostředky vynaloženy dobře, protože víme, že finanční prostředky procházejí právě přes tyto orgány. Jak se tedy díváte na budoucnost regionů, obcí a jak se na to díváte vy a předseda komise? Děkuji paní komisařko. komise, nebo takto, výbor regie Evropského parlamentu si přeje, aby se zmírnila eh, ta nerovnost v Evropské unii. Máme eh, údaje z Eurostatu, eh, které ukazují na to, že ty nůžky jsou ohromně rozevřeny. A s vaší dobrou vůlí, také vidíte, že se setkáváte s potížemi. Protože některé prostředky jsou omezovány nebo jsou nasměrovány jinam. Chci se zeptat na ty mimořádné prostředky týkající se e, uprchlické krize. Ty totiž mají být e, přejaty e, z finančních prostředků na soudržnost. Co se pak týče Řecka, Komise, Rada, Evropský parlament definovali cíle týkající se eh, relokalizačního programu. A nyní jsme dosáhli plnění 5% eh, tohoto programu. Itálie a Řecko na sebe berou všechnu tíhu této situace. Co můžeme učinit proto, aby solidarita nezůstala na papíře? Děkuji, paní předsedkyně, děkuji, paní komisařko, že jste zase přišla k nám do výboru. Děkuji za vaše vysvětlení a v podstatě souhlasím se vším, co jste zde řekla o významu z politiky soudržnosti obecně. Skutečně je to symbol evropské integrace, ale také té naší solidarity. Je to skutečně nástroj, který by také měl přímo eh, sloužit proti populismu a vlastně zajišťovat občanům a občankám také rovné principy. Alespoň k tomu přispívá. Moje otázka se týká omnibusu, to je tedy velké téma, o kterém se hovoří ve více výborech. Jak zajistíte, že se bude dále adekvátně přistupovat k politice soudržnosti? když vlastně neomezené přesuny prostředků z EFSI, Fondu pro strategické investice, mohou být odebírány, který má úplně jiné cíle, úplně jiné hlavní směry a úplně jiné zásady jak chcete vlastně potom zajistit eh, řádnou realizaci eh, politiky soudržnosti, politiku eh, soudržnosti pro určité další oblasti, jako je ochrana klima, klimatu. Hovořila jste o vytváření pracovních míst. To je velký cíl. A proto, když vlastně se díváme na Fond pro strategické eh, eh, investice, tam jenom 4 procenta eh, fondu jsou určeny například do sociální infrastruktury kdežto, co by bylo důležité zajistit v rámci sociálního rámce. Já bych se vás tedy chtěla opravdu zeptat, jak vidíte v zásadě budoucnost politiky soudržnosti a jak to chcete zajistit, když existují tady tyto neomezené možnosti přesunu prostředků do EFSI, který má vlastně jiné cíle. A moje druhá otázka, hovoř, také jste už řekla pár slov o budoucnosti po roce 2020. Mohla byste trošičku více se šířit o, zejména o té ex ante podmíněnosti, také o makroekonomické podmíněnosti, ke které se stavíte poměrně kriticky. A poslední otázka, kterou kladu vždy a která je pro mě velmi důležitá, jak to vypadá s prací v Evropské komisi ohledně GDP and beyond, tedy rozvoj eh, domácího produktu, jak se hodnotí růst eh, v růstu tedy HDP, jaké jsou eh, ukazatele pro měření těchto záležitostí, včetně kvality životního prostředí. Eh, přála bych si, abyste udělala nějaký jasnější přehled o těchto věcech. Děkuji, nyní má slovo paní Demato. Komisaria, il... Děkuji, paní eh, předsedkyně. 30. června paní komisařko komise uveřejnila sdělení radě a parlamentu s detailními technickými uspůsobeními, tak aby členským státům bylo pomoženo v technické eh, mm, obtížné situaci. Například miliardu celou šest měla dostat Itálie. Ty finanční prostředky měly být zaměřeny na eh, migrační krizi, investice, nezaměstnanost mládeže, prostřednictvím finančních nástrojů. Mělo tedy dojít k synergii mezi Junckerovým plánem a strukturálními fondy. A při své návštěvě v Itálii zhruba 200 milionů bylo označeno jako peníze, které má italská eh, vláda eh, použít, ale my víme, že vyjednávání s vládami eh, stále ještě neskončila, to znamená ani s Itálií. A v rámci toho technického uspůsobení vlády tedy dostávají další prostředky. Chtěli bychom tedy vědět, za to je tak správné a co bylo tím eh, prostorem k manevrování pro ty miliardu 600 eh, milionů. Zda Eh, tedy členské státy měly příležitost investovat ty peníze i jinak, nebo je použít jinak. Eh, zda, zda těch 200 milionů, které dostala Itálie, eh, bylo všechno, co mohla dostat na rekonstrukci po zemětřesení, anebo zda mohla dostat víc. Já zdůrazňuji, že jsme nepochopili ještě, jak důležité jsou veřejné investice za kritických období. A v návrhu usnesení Evropský parlament eh, schválil eh, tyto prostředky, které by tedy měly být eh, vyňaty z deficitu. Děkuji, paní předsedkyně. Paní komisařko, já jsem vyslechl velmi pozorně vaše prohlášení a nejsem překvapen v podstatě protože vy jste stále stejná, bohužel. Zaznamenal jsem, že v žádné chvíli jste ve vašem příspěvku nespochybnila politiku Evropské unie, protože se řídíte do zdi a ještě zrychlujete a navíc ještě troubíte u toho. A mohu vám říci, že vůbec nenasloucháte lidem, co vlastně jim leží na srdci, co je trápí. Neposloucháte těch 20 milionů mladých nezaměstnaných nebo 9 milionů chudých francouzů, kteří jsou všichni oběťmi politik Evropské unie, zejména v souvislosti s, se směrnicí o vysílaných pracovnících, zejména v souvislosti s masivními delokalizacemi v mém regionu například je podnik Virpul, který bude delokalizovat do Polska protože bude moci zneužívat prostě lidi za nízké náklady, díky nebo kvůli spíše Evropské unii. A vy, paní komisařko, spíše než abyste se spochybnila svou politiku, abyste si řekla, že to, co děláte, nikdy nefungovalo, tak ne. Co jste vlastně řekla? Vy jste kritizovala hlasování Britů o Brexitu. To je jejich rozhodnutí. Kritizovala jste rozhodnutí Američanů. To je jejich volba. Kritizovala jste to, co nazýváte populismem. A já mohu být hrdý na to, že jsem populista, protože v populismus je hlas lidu. Vy jste zapomněla promluvit o Rakousku, kde takzvaná populistická hnutí získala 47% hlasů v prezidentských volbách. Zapomněla jste také hovořit o populismu v Itálii, protože referendum podpořené Evropskou unii získalo prostě velký počet hlasů. Zapomněla jste pohovořit o populismu v Maďarsku, kde 96% maďarského lidu hlasovalo proti přijímání uprchlíků a samozřejmě jste nemluvila o populismu nastávajících voleb ve Francii, Německu a Nizozemsku. Takže očekáváte ještě jednou, paní Evropská komisařko, že budou eh, různé otřesy a vy spíše, než abyste spochybnila to, co říkáte, tak ještě chcete více komunikovat. Pokud vaše sdělení spočívá ve vydávání takovýchto brožur pro propagaci přijímání uprchlíků, včetně politik, které by se měly týkat rozvoje venkova. Pokud takto budete komunikovat, tak prostě budete smetena příště. A pokud nespochybníte základy Evropské unie, tak se řídíte do katastrofy. Děkuji. Děkuji, to tady bylo prohlášení, nikoli otázka. Nemyslím, že bychom se dostali dál v této diskuzi. Děkuji tedy ještě jednou za dotazy, jak tak za prohlášení a předám vám slovo, paní komisařko. Uh, uh, děkuji mnohokrát, děkuji za vaše příspěvky. Je zajímavé si vyslechnout všechny názory a schází mi tyto rozpravy v Evropském parlamentu. Stýská se mi po nich. K tomu, co říkal pan Van Nisteroj. Ano, my jsme zopakovali stejnou chybu. A když jsem poprvé přišla jako pozorovatelka do Evropského parlamentu, tak se nehovořilo o populismu a o takových věcech. A teď, protože jsme neříkali, čeho dosáhla tato evropská politika po celé roky, tak jsme umožnili eh, těm názorům, že se rozšířily a nabyly na důvěryhodnosti. A nekomunikovali jsme dostatečně o tom, čeho dosáhla politika soudržnosti. A proto jednou z mojich hlavních priorit je komunikace o tom, co provádíme. Carlos Moedas, který je zodpovědný za výzkum a inovaci, vysvětlil mě, že byl přes léto v Manchesteru. Řekl, že tam bude na univerzitě a já jsem se zeptala kolegu z generálního ředitelství Regio, jak to vypadá a zjistili jsme, že ta univerzita vlastně dostala 250 milionů z evropských fondů. Tak jsem Karlosovi říkala, podívej se, kolik jsme přispěli do té univerzity. On tam byl, neviděl tam žádný znak Evropské unie a když se zeptal vedení kdo postavil tu krásnou univerzitu, tak oni řekli, no naše radnice, že ano. A bylo jim zakázáno, aby tam dali evropskou vlajku. A myslím, že to není jediný takový starosta, který když je něco dobré, tak to vezme na sebe. Takže takovýto akční plán pro komunikaci máme. Členské státy již mohou využívat technické pomoci. To jsou poměrně značné částky pro financování komunikační činnosti, ale nejsem úplně přesvědčena, že taková činnost má skutečný dopad. V tom smyslu, jak ukázat, jak bylo občanům pomoženo politikou soudržnosti. Takže si opravdu myslím, že bychom se společně měli snažit o to, aby i politici na všech úrovních komunikovali o pozitivních dopadech politiky soudržnosti na životy lidí. Ve výboru Regi to vidíme komplexně. Jdu také na výbor kont, kde se každoročně hovoří o chybách a o chybovosti. A když má země 5% nevyčerpání, tak to znamená, že 95% vyčerpala. A to je úspěšné. Já jsem měla tuto politickou rozpravu i s eh, lidmi z účetního dvora, protože v podstatě, když jenom vypíchnete ta negativa, aniž byste řekli, že to je velice složitá politika, tak to jenom eh, přilívá olej do ohně těchto protievropských eh, řečí. Takže politika soudržnosti určitě je velmi důležitá. Co se týče mých cílů po, pro období po roce 2020, tak jsem o tom komunikovala s panem Van Isterojem, ale také s panem Jakovičem. Mluvila jsem s nimi o diskusi, která probíhá v Evropské komisi. Tato diskuse již byla zahájena. Mně je jasné, že je potřeba, abychom udrželi Evropu pohromadě. Já jsem pro politiku soudržnosti pro všechny regiony, a konec konců německý novinář se mě jednou ptal, že když je rozpočet nižší, tak proč to neomezíme pouze na chudé regiony? A já si myslím, že to by byl moc špatný signál, protože politika soudržnosti byla od samého začátku vytvořena tak, aby sloužila všem regionům, aby zmenšovala propad mezi chudými a bohatými regiony, ale také, aby těm bohatým regionům pomáhá udržet si své bohatství. Měli jsme vaši zprávu, pane Van Nisteroji, vy jste to odhlasovali, řešili jsme to v radě, hovořili jsme i o předběžné podmíněnosti, tady je pochopitelně potřeba vycházet ze silných stránek každého regionu. A budu se eh, těšit na Helsinskou konferenci. Myslím, že politika soudržnosti je nezbytným předpokladem úspěchu regionu v přeměně svých technologií, průmyslu a energetiky. A je prostě potřeba vytvářet příležitosti pro všechny občany všude. Je škoda, že se nedíváme všichni na údaje, které jsou k dispozici. A existují údaje o tom, kolik pracovních míst bylo vytvořeno v každém regionu díky projektům financovaným z evropských peněz. Je potřeba, abychom na nikoho nezapomínali. Někdo zmiňoval potřebu věnovat se více sociálnímu rozměru, to souhlasím. Sociální pilíř se určitě musí zlepšit, a, ale v každém případě spolupráce mezi regiony je také důležitá. Je prostě fakt, že ne všechny regiony jsou stejné. Když se podíváte na země, které používaly evropské fondy 20 let, 30 let a potom eh, země jako Bulharsko, které používá 10, tak to je jasné, že tam bude rozdíl. A je potřeba hovořit o těchto rozdílech. Otevřeně. Nemá to nikoho urážet, prostě je faktem, že ne všichni jsme na tom stejně. I naše dějiny se liší. A otázka je, jak rozvinuté by byly naše země, kdybychom i my měli možnost využívat těchto fondů od samého začátku. Pan Kocovina, jsem se velice ráda účastnila té eh, konference s osmi regiony v Itálii, které eh, zaostávají. Itálie navíc není nový členský stát, takže jak vidíte, problémy nemají jenom nové členské státy, ale i země jako Řecko nebo Itálie které byly tak postiženy krizí. A já jsem tam vystoupila s celkem jasným poselstvím a to, že potřebujeme více než kdykoliv jindy politiku soudržnosti. Já si uvědomuji, že toto není vhodná doba na obranu statu quo. Je jasné, že je potřeba reformovat tuto politiku, že ta politika se za 25 let nezměnila, je tedy jasné, že prostě je potřeba zjednodušovat lidem život. I paní Tomáš to říkala, já jsem také rozčilená, když vidím, že mladí lidé se vzdávají, protože prostě získat grant eh, je příliš složité. Politika soudržnosti by měla zůstat taková, jako je. A je to ta nejviditelnější evropská politika, která má dopady na životy lidí. Je to politika, která je navíc navázána na hitmany, na starosty, na eh, zástupce občanů. Já jsem s panem Ettingrem a s panem Katajnenem zahájila tuto diskusi a všichni jsme se dohodli na tom, že politika soudružnosti by měla zůstat. Takže uvidíme, jak ty diskuse skončí. Ale v každém případě si myslím, že je důležité, aby politika soudržnosti byla zjednodušena. To je téma, kterou jsme hovořili v rámci přeskumu víceletého finančního rámce a u souhrného návrhu, ale věděli jsme, že radikální změny během programačního období nemůžeme udělat. Takže jsme jenom chtěli zjistit, co by se rozumně dalo změnit, aniž by vznikla právní nejistota pro řídící orgány. Takže zjednodušování není jenom o zjednodušování stávajícího procesu ve stávajícím období, ale udělat maximum pro to, aby ten program fungoval rychleji a lépe v budoucnosti. Co se týče období po roce 2020, tak tam určitě můžeme zajít ještě dále. Začali jsme třeba hovořit o jednotných, jednotné sadě pravidel pro všechny fondy. Já vím, že to není poprvé, co se o to snažíme, ale je to důležité. To je jedna z největších zátěží pro řídící orgány, že mají tolik různých sad pravidel. Jak to, že FC může mít tak jednoduchá pravidla, ostatní tak složitá? Takže já bych chtěl, abychom pro všechny fondy měli stejná pravidla, mírně diferencovaná, ale uvidíme, jak ta diskuse bude probíhat v parlamentu, v komisi, co si o to myslí lidé z praxe. Se týče SFO a EFSI, tak eh, tam je jasné, že se nesnažíme si konkurovat, jedná se o doplňování prostředků, Vytvořili jsme pokyny pro příjemce, jak kombinovat tyto finance a jsme ochotní to i ilustrovat na příkladech, protože to může být, těž, může být těžké na pochopení, ale v některých členských státech, pravda, jsou více připraveni používat, na používání takových nástrojů než jinde. Třeba v některých státech nemáme banku, která bude spolupracovat se strategickým fondem. Máme tady technickou pomoc, odborníky, poradenský hub, takže jsme připraveni odpovědět na otázku členských států. Další problém je, že máme spoustu nástrojů na pomoc a pak eh, od členských států nám nechodí žádosti. 34 tisíc lidí v 28 členských státech se tím zabývá Řekněme, že máme jednu zemi, které se velmi dobře daří veřejné zakázky a můžeme poslat odborníky do jiné, kde jim to tak nejde. A my to zaplatíme, platí to Evropská komise. A nikdo to nežádá z regionu nebo z členských států. <clears throat> Tyto nástroje nejsou využívány plně a měly by být. Takže paní Tomašiče, já úplně s vámi souhlasím v tom, že zjednodušování důležité je, jak jsem říkala, Snažili jsme se o to v souhrném návrhu, čekáme tedy na hlasování Evropského parlamentu o omnibusu a doufám, že to bude mít okamžitý dopad na životy lidí. My jsme navrhovali zjednodušení nákladové struktury, elektronizaci, nebude potřeba tam dávat veškeré účty za elektřinu a za každou věc. Budeme tam mít položku na obecné náklady a to zjednodušení bude zacházet i dále. Více jsme v tuto chvíli nebyli schopni. Pan Jakovič hovořil o solidaritě. Není tajemstvím, že o této politice se hodně hovoří. Čelí hodně výzvám. Nikoho z toho neviním. Jenom prostě říkám, že v praxi jsou problémy. Máme navíc migrační krizi, Brexit, vnitřní, vnější bezpečnost. Takže si myslím, že musíme bojovat za regiony a za obce, aby byly vyslyšeny, protože tito lidé lépe vědí než my, co u nich v praxi funguje nebo ne. Už v programovacím období 2000 14 až 2020 členské státy musí 5 prostředků z RDF používat na programy přímo řízené obcemi. Země, se které se mi se nejlépe eh, seznámená, dokonce 20 a RDF věnovali 39 městům na jejich projekty. Což je velkou známkou důvěry ale zároveň snahy o to mít projekty, které skutečně něco dělají pro lidi. Regiony, občany, budeme mít konec konců uh, summit Eurocities, budeme mít fórum k městám v Evropě. Já se setkávám se zástupci hlavních měst, ale když hovoříme o městech, tak to jsou přece i malá města, nejenom hlavá města, eh, hlavní města. spolupráci s Filem Hoganem v této oblasti. Řada malých měst má stejné problémy jako venkov a musíme spolupracovat. Takže i Fond pro rozvoj venkova by mohl pomoct s rozvojem evropských vesnic. Já mám pocit, že tam je v právní úpravě totiž trochu rozpor. My totiž hodně investujeme do měst a do městských konglomerací a zapomínáme na venkov. Takže se může stát, že budeme mít rozvinutá země, rozvinutá města a nikoho na venkově. Takže jsem spustila tuto diskusi s Filem Hoganem. Já si myslím, že i zemědělský fond by měl pomoci s posilováním rozvoje venkov. Třeba stavět školy, poskytovat internet na venkově, což pomůže hospodářské činnosti, tak aby se to nepoužívalo ty prostředky pouze na subvence zemědělcům. To je tedy můj osobní názor. A budeme muset spolupracovat tak, aby vznikaly synergie ve všech těchto oblastech. Teď k regionům. Zatím jsme nenašli jiný konsensus než HDP na hlavu. Existují i jiné názory na to, jak by se daly klasifikovat regiony. Ve Florencii jsme o tom hovořili s akademiky Evropského institutu a navíc i OECD má určitý nápad nějakého ukazatele blahobytu, což by nakombinovala vlastně HDP na hlavu a další, další ukazatele. Ale zase na druhou stranu buďme realisté. HDP na hlavu je prostě ten základ. Těžko tam budeme dávat takové ukazatele jako úroveň štěstí nebo něco podobného. Můžete být chudý a spokojený, jako třeba na Kubě. HDP na, na hlavu a kvalita života, to by skutečně měl být ten hlavní ukazatel. Ale jsem otevřena veškerým diskusím o tom, o regionech, o těch méně rozvinutých regionech, více vyvinutých regionech, které mají lepší HDP na hlavu, anebo to můžeme měřit jinak. Třeba podle toho, jak eh, hustě je osazený daný region, do jaké míry zaostává, do jaké míry je tam rozvinut blahobyt. Pan Papadova? Gomez, já se omlouvám za jméno. Vím, že podporujete politiku soudržnosti a děkuji za to. Možná víte lépe než já, že nejde vždy jenom o konkrétní částku, ale také o administrativní kapacitu. A tady spolupracujeme s řeckými orgány na tom, abychom posílili jejich správní kapacitu. A co se týče solidarity, tak velmi souhlasím s tím, že ji musíme ukázat, co se týče přesídlování, vnitřního přesídlování v tomto případě. Ale dáváme členským státům možnost využívat fondy, my je nenutíme. Zatím jsme používali pouze fond AMIF pro migraci a je pravda, že Itálie požádala o změnu programovacího období 2007 až 2013, program Bezpečnost, aby si mohli koupit dvě lodě. A každý týden vidíme, jak důležité ty lodě jsou, protože zachraňují stovky životů na jihu Itálie. A Řecko si také dalo nějaké peníze stranou pro řešení migrace. Takže pomoc z migrační krizi není na úkor politiky soudržnosti. Politika soudržnosti nebyla kvůli migrační krizi nijak osekávána. Ale v každém případě mám za to, že politika soudržnosti by měla na pomoci, pokud eh, Členské státy požádají třeba i o pomoc v oblasti přijímání a integrace žadatelů o azyl. Takže na žádost členských států můžeme financovat třeba nemocnice nebo školky, sociální fond může přispívat na jazykové kurzy. Ale i co se týče relokace, tak buďme upřímní. Moje země klidně ráda migranty přijme, ale oni tam nechtějí. Rumunsko se snaží tedy přispívat jinak účastní se Frontexu. Ani do Lucemburska nechtějí. Takže musíme najít eh, solidaritu, která bude odpovídat realitě. A pokud některé státy jako Německo, Itálie nebo Řecko čelí většímu nebo nesou větší břímě, tak ostatní by měli solidárně na pomoci. Tento rozkol u migrace mě velmi bolí a do Varšavy budu, vycházet, budu přicházet s tím poselstvím, že prostě mají být solidární, že nemůžou jenom vinit Evropskou unii a nechat veškeré břemeno na Řecku jenom kvůli jeho zeměpisné pozici. Takže tady si myslím, že solidaritu je potřeba ukázat. V každém případě jsme připraveni na přeprogramování Členské státy to dělat nemusí. V Německu jsem viděl opravdu spoustu skvělých projektů v Německu nebo v eh, Lipsku nebo v Drážďanech. Dokonce na předměstí Paříže jsem také viděla, eh, na sídlišti u Paříže jsem viděla pěkné projekty pro migranty. Musíme se vyhnout segregaci. Protože segregace to je atomová bomba pro budoucí generace, podle mě. Geta nejsou dobrá. A před týdnem na žádost města Brusel jsme změnili jejich operační program. a dávají peníze lékařům bez hranic, kteří mají eh, centrum v Molenbeku. Takže okamžitě jsme na to reagovali tak, aby měli možnost eh, financovat péči o migranty. Co se týče předběžných podmínek, tak zprávu dostanete dnu. A co se týče konference nad rámec HDP, tam se budeme zabývat dalšími statistikami. Vítám veškeré připomínky, ale pro nás pořád HDP je hlavním ukazatelem. Nevím, jestli se mi podařilo na všechno odpovědět. Paní Vana, já jsem říkala, že uvažujeme o jednotné sadě pravidel pro fondy. Partnerství určitě důležité je, sociální dimenze taky. V Omnibusu jsme navrhli lepší kombinovatelnost ESIFu a FSI a doufáme, že, až to, že to přijme rychle rada a parlament, protože máme za to, že to přispěje i k proinvestovanosti regionu. Samotní aktéři politiky soudržnosti o těchto věcech budou rozhodovat, my je nemůžeme do toho nutit. Co se týče technických úprav pro Itálii, Itálie dostala 2,6 miliard, máte pravdu. Je to svrchované rozhodnutí italských orgánů, jak ty prostředky využijí. My jsme o tom hovořili s panem ministrem Devičenty a s dalšími orgány. Víme, že tam je pro, problém se zaměstnaností a s migrací. A italské orgány také se rozhodli, že dají 200 milionů čtyřem regionům a my jsme pouze po nich chtěli, aby nám řekli, jak ty peníze budou rozděleny. My jsme se snažili být solidární, dali jsme jim 30 milionů předem, eh, jakožto předběžnou zálohu, to v rámci Fondu Solidarity byla maximální částka a teď jenom čekáme, jak to vyhodnotí regiony abychom viděli, kolik z toho budeme schopni financovat. A také máme návrh, aby zbytek se financoval se RDF a čekáme na vaše rozhodnutí. A teď, co se týče té technické úpravy, to jsou prostředky vyplývající z toho, že v praxi to bylo horší než v předpokladech. Takže ty peníze si zasloužíte, nad rámec částky, která vám byla alokována a my nebudeme rozhodovat, jak ty peníze utratíte. Jenom jsme navrhli, že byste měli investovat do eh, migrace a nezaměstnanosti mládeže, protože v Itálii s tím problém. A teď potom zemětřesení také. No, italské orgány se rozhodly, že 200 milionů bude věnováno těmto čtyřem regionům Zatím jsme se ještě nedozvěděli, na co ty prostředky budou využity. Děkuji. Thank you very much, and, and for the last, uh... A nakonec k tomu poslednímu komentáři. Já nikoho nebudu kritizovat. Jenom jsem chtěla zdůraznit, že se časy mění. My musíme se podle toho řídit Potřebujeme přenou hodnotu pro investice společně v vašem regionu můžeme najít mnoho případů, eh, míst nebo projektů, kde peníze přicházejí z Evropské unie. A pak může nastat situace, kdy zapotřebí navrátit finanční eh, prostředky záleží, kolik pracovních míst se, se vytvořilo z těch evropských prostředků. Samozřejmě politici tam mohou postupovat, jak si přejí. Nicméně ty prostředky byly eh, schromážděny za tím účelem, aby se mm, překonala nerovnost a nyní slavíme výročí římských smluv takže bychom se mohli podívat, jak vypadala situace dříve, jak vypadá v současnosti. Je jasné, že pro nové členské státy tam je určitá úroveň uh, úspěvku a výsledků. E, u vás to může být jinak. E, my musíme chránit celou Evropskou unii a e, hájit její celistvost a soudržnost. Jak už bylo řečeno, děkuji. Děkuji vám, paní komisařko. Nemyslím, že bychom mohli vám položit za minutu dalších sedm otázek, abyste mohla na ně odpovědět. Chtěla bych vás o něco poprosit. Eh, mohli by kolegové eh, poslat ty dotazy písemně? Můžete je zodpovědět potom písemně? A také je zjevné, že musíme uspořádat mimořádné zasedání a zabývat se politikou soudržností tak, abychom měli dost času na vyslechnutí jednotlivých stanovisek, abychom si vyslechli také dotazy a mohli se dozvědět více od vás, paní komisařko. Ještě jednou vám děkujeme, přejeme vám, aby dnešní zasedání bylo úspěšné. A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 Budeme pokračovat dalším bodem na pořadu jednání, jímž je vyměna názoru s radou samozprávných obcí a regionů. Rada byla založena v roce 1951 a je to takový zastřešovací organismus, ve kterém pracuje eh, z 31 zemí 60 organizací a spolupracuje s, se 150 tisíci různými e, samozprávnými orgány. Jejich úloha je ovlivňovat evropskou politiku a legislativu ve všech oblastech, které mají dopad na samozprávné obce a regiony a také poskytovat forum pro e, diskuzi na lokální a regionální úrovni, tak aby její zástupci mohli hovořit e, e se zástupci celostátní úrovně. Měli jsme příležitost hovořit se zástupci eh, eh v listopadu 2015 a dnes budeme si vměňovat názory o budoucí práci CEMR eh, s paní Kamara Guersen, která je ze Švédska, je starostou města a je také eh, reprezentantkou CMR o politice soudržnosti. Budeme tedy pokračovat v daném tématu. Předám tedy slovo paní Gunnarsson a poté budeme mít prostor pro dotazy poslanců, zejména koordinátorů, to bude v prvním kole. Prosím, paní Gunnarsson, máte slovo. Thank you very much, Madam President. Děkuji vám mnohokrát, paní předsedkyně, vážené poslankyně, poslanci, dámy a pánové. Jak už uvedla paní předsedkyně, já se jmenuji Karla Gunnarsson a jsem starostkou Šolan, což je samozprávná obce a také jsem zástupkyní samozprávných obcí a regionů v oblasti eh, Mm, politiky soudržnosti. Již to, v této oblasti pracuji celou řadu let. Je pro mne potěšením se s vámi sejít kvůli této výměně názorů o tom, co ještě zbývá dodělat ohledně eh, politiky soudržnosti, zejména eh, co se týče tedy práci přímo v terénu a budoucnosti. Jak už paní předsedkyně říkala, Rada samozprávných obcí a regionů je zastřešovací organizace na úrovni EU, e, ve které spolupracují vnitrostátní združení a současně pro ně reprezentuje tedy všechny možné druhy teritorií, ať už to jsou místní e, společenství, e, společenství na vyšší úrovni a regionální společenství. Migrace, nízký růst, Brexit, což v podstatě eh, byl, bylo hlasování um, teritorií, která zaostávala a eh, populismus eh, se vyskytuje v Evropské unie. Eh, musíme tedy uvažovat o tom, jakou přednou hodnotu přináší Evropská unie občanům v době nejistoty. Úsilí o vyváženost eh, teritorií a místní politiku soudržnosti pro všechny regiony v Evropě je důležitější než kdykoliv dříve. A já bych ráda souhlasila s tím, co vedla paní komisařka ohledně významu politiky soudržnosti. Politika soudržnosti je um, důležitá zkušenost pro Evropu, která umožňuje veřejným orgánům, podnikům, univerzitám, občanské společnosti a organizacím v našich samozprávných obcích a regionech, aby se rozvíjely a společně rostly. Evropská politika soudržnosti je nástroj ukazující lidem, že Evropská unie o ně má zájem a umožňuje eh, společně celit, čelit výzvám a koordinovaně jim čelit. Na těchto základních principech se tedy shodneme, ale také vidíme, že Eh, způsob, kterým je budována tato politika, neodpovídá plně potřebám budoucnosti. Budoucí politika soudržnosti musí ukázat, že je správným nástrojem k řešení problémů, které zažívají lidé ve svých společenstvích a také ve svém osobním životě. CMR začal uvažovat o tom, jak zajistit to, že tyto klíčové politiky EU budou poskytovat skutečný přínos eh, efektivním způsobem a budou se začlenovat právě na eh, ty cíle, které jsou největší potřebou. Máme tu několik klíčových doporučení. Potřebujeme reformovanou politiku soudržnosti eh, po, na období po roce 2020. Chtěla bych se s vámi poděk, lid o e, pár bodů, e, myšlenek, e, osob, které se zabývají přímo v terénu každodenně politikou soudržnosti. Konkrétně tedy to jsou e, představitelé samozprávných obcí a regionů. Především si myslíme, že Evropa potřebuje novou strategii na období po roce 2020. Nová strategie se může zakládat na cílech, které už byly stanoveny do roku 2030 v některých oblastech politiky a na základě dohod, které Evropa už podepsala ohledně udržitelných eh, cílů pro budoucnost, eh, eh, pařížská dohoda o klimatických změnách a podobně. Tímto si můžeme nastavit strategickou orientaci politik soudržnosti a a také reflektovat tu situaci v národním kontextu. Potřebujeme takovou pojistku eh, solidarity a jednoty v Evropské unii, zaměřenou na dosahování společných cílů za druhé. Budoucí politika soudržnosti by měla být inkluzivní. To znamená, že by měla zde být pro všechny eh, regiony, pro všechna území. Neměli bychom zajím, zapomínat na ty, které jsou v nevhodné situaci, mají méně infrastruktury, jsou méně inovativní, eh, které, zaost, které ztrácejí populaci, nebo jsou méně eh, přitažlivá pro eh, různé sektory. Je tedy zapotřebí, aby se postupovalo z dola nahoru s vědomím potřeb obyvatel a specifičnosti jednotlivých území a jejich hospodářské situace. Je zapotřebí vytvářet atraktivní veřejný prostor a příležitosti pro všechny. To také znamená, že potřebujeme smysluplnou politiku pro všechny relevantní partnery. V současné době princip partnerství nebyl správným způsobem všude aplikován, zejména Eh, v přípravné fázi, kdy se budovaly eh, programy operační eh, a to ukazuje také naše studie. Docházelo jen k nepravidelným konzultačním schůzkám, ale politika soudržnosti potřebuje Eh, jinou eh, formu spolupráce. V této perspektivě jsme přesvědčeni, že politika soudržnosti by měla být úžeji a blížeji eh, propojena s místními orgány. Tak, aby posilovala místní partnerství. A když se hovoří o programovacím období, o implementaci a hodnocení, je zapotřebí se zmiňovat také o monitorování politik. Budoucí politika soudržnosti by měla vycházet z místní úrovně a měla by se měřovat dále než do posud, nejen co se týče mm, výběru projektů, ale především eh, co se týče výběru investičních priorit. Prvky obsažené v současné ném etickému kodexu principu partnerství by měl být právně závazný eh, v budoucím nařízení a měl by být součástí tedy toho nařízení, spíš než aby byl nějakým eh, separovaným, nějakým odděleným dokumentem a to, eh, aby byla zde právní jistota. A e, politika soudržnosti by se měla nově zaměřit e, také na integrovaný regionální e, rozvoj. Protože ten přináší příležitost k budování mnohosektorových strategií založených na podregionálních rozpočtech a také umožňuje lepší účast místních orgánů a místních aktérů potřebujeme hodnotné nástroje, které nám budou umožňovat v místních oblastech eh, konkrétně rozhodovat, budou pozbuzovat místní investice a rozvoj eh, eh, místních společenství. To je dobrý začátek. V našich studiích jsme si všimli, že je zde omezený prostor proto by zde měla být povinnost poskytnout příležitost místním a regionálním orgánům, nehledě na typ nástroje, ačkoliv jsou dohledové na, eh, orgány, eh, ačkoliv se dohledové orgány obávají Eh, jakým způsobem se bude kontrola použití prostředku. Jsou to různé eh, soubory pravidel a různé postoje a proto v rámci EU podle nás je zapotřebí, aby byl vytvořen eh, jeden, prav, jeden rámec pravidel a tím se posílí právní jistota a důvěra, aby byl jeden tedy způsob přístupu k k žádostem a za čtvrté, politika soudržnosti by měla být zjednodušená, aby byly místní orgány pozbuzeny k tomu, aby plně využívaly evropské prostředky a lepším způsobem, aby tak činili než do posud. Politika musí být jednoduchá, musí být mobilizačním prvkem pro všechny aktéry na daném území neměla by být příliš složitá ehm, co do administrativy a kontroly. Podle hodnocení dopadu ze strany Evropské komise díky cirkulární ekonomice 443 milionů tun skleníkových plynů by nemuselo vzniknout a mohlo by být vytvořeno tisíce a tisíce pracovních míst do roku 2030. Místní orgány jsou pro. Proč by také nebyly? Problém je v tom, že potřebují přístup k nezbytným finančním zdrojům, aby tuto ambici mohli prosadit. Finanční prostředky z EU existují. Místní orgány rády e, k ním budou mít přístup, nicméně mají tyto malé obce mají menší kapacity a mají velké potíže, e, pokud se e, chtějí k těmto prostředkům dostat. Administrativa tedy musí být zesnadněna. Stávající břemeno je příliš těžké Členské státy už ukazují, že mají robustní domácí systémy a to je věc, o které zapotřebí diskutovat do budoucnosti. Také potřebujeme institucionální kapacitu eh, a tu je zapotřebí budovat ve všech členských státech. Řídící orgány by měly lépe a více využívat tematické cíle dedikované technické pomoci. Neměli by řídící Nemohlo by se všechno zaměřovat jen na e, národní úroveň a na e, dohodové orgány, ale e, také na e, zástupce místních společenství, tak aby tento finanční nástroj šlo lépe využívat. Paní předsedkyně, toto je jen e, takový náhled na e, to, čím se zabývá a na co se zaměřuje CMR. Je to jedno z témat, která jsou velice důležitá pro CMR eh, a kterými se budeme zabývat 28. března v Bruselu. Jste vřele vítána, aby se k nám mohla připojit našich diskuzích o tom, jak vybudovat budoucnost této politiky, jejíž relevantnost pro Evropu je zásadnější než kdykoliv dříve. CM chce plně spolupracovat při tomto procesu s evropskými institucemi a chce postoupit dál v nových politikách soudržnosti až za rok 2020. Děkuji mnohokrát za to, že jste nás vyslechli. Děkuji, děkuji také za vřelé přivítání, kolegové. Nyní máte prostor k otázkám nebo eh, ke komentářům. Paní Kreu. Já, vielen Dank. Ano, děkuji já tedy to velmi zestručním. Chtěla bych zdůraznit tu skutečnost, že potřebujeme novou strategii pro budoucí politiku soudržnosti. Domnívám se, že v následujících měsících se tím musíme velmi intenzivně zabývat. Domnívám se, například, že bychom měli posílit boj proti klimatickým změnám, proti chudobě, proti nezaměstnanosti, z toho bychom si měli opravdu udělat prioritu, také zabývat se digitální agendou která je dosti podceňována v rámci politiky soudržnosti, ale v mé, podle mého názoru musíme tyto priority rozvíjet do budoucna. Já plně souhlasím s tím, že princip partnerství by měl být nejen na, papíru, na papíře, ale musí být prosazován v praxi, skutečně v terénu a měli bychom najít nové cesty, aby to bylo skutečně reálné, ale také závazné, povinné protože někdy slyšíme, že také potřebujeme větší podporu a doprovod těm projektům. Mám ale konkrétní otázku. Už stále často, posledním častěji hovoříme o větší transparentnosti, větší komunikaci. Jak to vidíte jako starostka? Vědí vaši obyvatelé vašeho města co se realizuje díky prostředkům z evropských fondů soudržnosti ve vašem městě, já vycházím z toho, že u vás tedy to by mohlo, je dobré, ale jak podle vašeho názoru by se komunikace mohla zlepšit? Co my zde bychom měli také udělat, nebo jak působit jako zákonodárci, abychom vás podpořili? Jaké návrhy byste měla v této oblasti? Skutečně nám to leží na srdci, protože vydáváme velké částky, miliony eur Slyšela jsem rozhovor s člověkem, který žije ve, Wales, kde víc, ve Walesu, kde více než dvě miliardy euro z evropských eh, projektů byly spolufinancovány a byla mu položena otázka, co udělala pro vás Evropská unie. On stal před tím nápisem a řekl, nemám prostě ponětí. Takže toto bychom měli změnit. Možná, že ta skutečnost je opravdu taková a byla bych velmi ráda, bych od vás slyšela nějaké pokyny a nějaké údaje, co prakticky bychom měli pro to udělat. Děkuji, syn paní Vanala. Děkuji, paní předsedkyně, děkuji, paní starostko Gonarson, za vaše vysvětlení. Já jsem se podívala s velkým zájmem, jsem si přečetla také to eh, prohlášení o politice soudržnosti a moje otázka by byla podobná jako na to, co se ptala paní Krel, to znamená, co se týká principu partnerství. Eh, zde se principy posílení partnerství a ta závaznost, čili moje otázka, jaké máte nějaké kladné a záporné příklady, s uplatňováním principu partnerství a potom otázka k úplně jinému tématu, ne k budoucnosti politiky soudržnosti, ale k vlastně k otázce prostoru, rolí měst, regionů. Jaká je, jaké je vaše stanovisko nebo váš postoj k dohodám o volném obchodu, zejména nyní se jedná tedy o dohodě o službách? který, která bude mít významné dopady na obce, města a regiony, zejména na veře, vypisování výběrových řízení, rekomunalizaci, veškerá ta ustanovení, která tam jsou uvedena, zejména tedy na obchodní eh, prostor, zejména ta regulace nebo zvýšení regulace, které bude mít dopady velmi silné tedy na obce a města, takže zde by mě také zajímal váš názor. Děkuji. Thank you. Děkuji. Ještě nějaké další otázky? Tak s vaším dovolením já budu mít otázku. Za prvé, mnohokrát děkuji. Naším cílem ve výboru regie je vyslechnout si místní a regionální orgány. Takže děkuji za vaši účast na našem zasedání a za vaši spolupráci. Je důležité pro nás vyslechnout si vaše informace a zapojit vás do našich rozprav. Máme princip partnerství, politika soudržnosti je viditelná, hovoříme o různých problémech tady, proto všechno je spolupráce s vámi důležitá. Ráda bych se vás zeptala na vaši vizi budoucnosti politiky soudržnosti. Jak říkal někdo z kolegů, vidíte rozvoj politiky soudržnosti jako nějakou hlad, nějaký hladký vývoj, hladkou evoluci, anebo spíše jako revoluci? změny pravidel. Nebo na druhou stranu potřebujeme stabilitu a potřebujeme mít horizont, který nám dá příležitost eh, uvidět i dlouhodobé výsledky. To je tedy má otázka pro vás. Uvidíme, jak bude probíhat diskuse mezi vašimi členy. Takže máte naše otázky a nyní i slovo. Děkuji, paní předsedkyně začneme na místní úrovni. Položili jste mi otázku, jestli s úspěchem zapojujeme své občany do své práce a jestli naši občané znají naše projekty ve své obci nebo v jejím sousedství. Spolu s kolegy bychom mohli samozřejmě pracovat daleko lépe. Na druhou stranu ale potřebujeme silnější kapacity. A když hovoříme o posilování kapacit, tak to znamená, že do toho musíme zapojit občanskou společnost. A to nejenom eh, do řídicího orgánu na vnitrostátní úrovni. Protože pokud lidé dostanou více informací, tak budou chtít být více angažováni do této práce. Když probíhaly diskuse na místní úrovni o nadcházejících projektech, tak tam jsme se snažili do těchto diskusí lidi zapojit. I když nakonec nevíme, jestli takový projekt bude nebo ne, ale chceme, aby diskuse s občanskou společností proběhla. To tež platí pro občany jako takové. Chceme, aby měli možnost se k tomu vyjádřit a zúčastnit se diskuse spolu s námi. Protože když já budu sedět na radnici a rozhodnu se, že můj projekt bude takový a onaký, tak to úspěch mít nebude. Úspěch to mít bude, když do toho budou lidé zaangažováni, a to od samého začátku a v co nejširším rozsahu. A potom další jednoduchá věc. Možná se mi vysmějete, ale já si myslím, že chceme-li šířit znalosti o Evropské unii, tak si myslím, že úplně to nejlepší je ta malá modrá vlajka. Malá modrá vlajka se žlutými hvězdami. Kdykoliv jsou nějaké akce spojené s evropskými projekty, tak používáme tuto vlajku, protože pro spoustu lidí to je vlastně uh, jediné pojítko, které vidí s Evropskou unii. Ty diskuse o tom, jak velká má být eh, jahoda, máme nechat stranou a namísto toho bychom se měli bavit o tom, jak my můžeme přispět k Evropské unii a co Evropská unie může udělat pro nás. Ale potom vždy musíme říkat, že i toto je součástí Evropské unie. Například u nás na radnici vždycky používáme evropskou vlajku. Vedle té švédské a vlajky mé obce. Pokaždé to chceme takto lidem ukazovat. Takže zaangažovat do toho lidi od samého, od včasné fáze, potom posilovat kapacitu, aby se lidé mohli účastnit celého procesu pak viditelnost třeba prostřednictvím té vlajky, anebo jinak ukázat, že eh, jde o něco spojeného s EU. Teď, co se týče budoucnosti, jestli by teda měla být eh, revoluční anebo evoluční a stabilní. Když máte pocit, že věci dlouho trvají, tak budete chtít revoluci. Ale co se místní úrovně týče, tak já bych radši tu stabilitu. Ale stabilitu se spoustou změn. Musíme mít nějaký základ. Nějaké základy, na kterých stát a ze kterých se odpíchnout. Trvalo nám tak dlouho, než jsme se naučili třeba strukturální fondy. A pořád ještě to úplně neumíme. Tak za takové situace se to moc měnit nemůže. Na druhou stranu, kdybyste měli stejná pravidla pro všechny fondy, tak to by bylo jednoduché, protože na jednu stranu by, by to byla stabilita, na druhou stranu také vývoj. A lidé by měli lepší možnost účastnit se této práce. Zarávání veřejných zakázek, to je další věc. Asi bychom na to potřebovali zvláštní zasedání. Otázky týkající se veřejných zakázek jsou na místní úrovni velmi aktuální a živé. A vždy se snažíme najít způsob, jak je vyřešit tak, aby se veřejné zakázky zadávaly řádně, a na druhou stranu, abychom dosáhli obecných cílů. To jsou dvě věci, které se vždy musí spojit. Protože jako místní politička mám své cíle, ke kterým směřuji. S tím, že zadávání veřejných zakázek je jedním z nástrojů, které používáme k naplnění těchto místních cílů. To byly odpovědi na některé vaše otázky. Thank you very much. It was, uh... Děkuji. To bylo také velmi zajímavé a užitečné vyslechnout si hlas místních a veřejných orgánů. Děkuji a rádi vás přivítáme i v budoucnosti. A můžeme pokračovat dalším bodem na pořadu jednání. Paní zpravodajka bude prezentovat návrh stanoviska o finančních pravidlech vztahujících se na souhrný rozpočet Unie. Říká se tomu omnibus. Výbor Regi připravuje stanovisko k některým článkům tohoto návrhu, a to v oblastech, kde máme výlučnou pravomoc. Paní Krel předloží nyní svůj návrh stanoviska. Prosím, máte slovo. Ano, děkuji. Já se pokusím to zestručnit. Návrh komise ten hlavní směr je zjednodušení toho finančního nařízení a tím také zjednodušení celé politiky soudržnosti. To podporuji samozřejmě plně a proto v té oblasti jde o relativně malý počet změn v té mé zprávě k těmto otázkám, co by se mohlo a mělo zjednodušit. Já jsem měla jeden problém u těch zjednodušených obcí, nákladových obcí, to by se mělo zjednodušit podle návrhu komise. Já si myslím, že bychom zde eh, měli umožnit větší flexibilitu pro eh, členské státy a pro regiony protože například po třech letech zavedení nových pravitel je potřeba, aby se na to všichni navykli, aby to vyučtování se provádělo. A nyní tedy to zjednodušení zase bude pro mnohé znamenat, že to nebudou moci dělat na konci období. Já jsem, mám pochopení pro tyto názory členských států a regiony a zde bych vlastně vy, vyčlenila nebo vyškrtla to povinné používání, aby vlastně to používání mohlo být rozhodně. Protože když eh, by to bylo komplikovanější, než eh, to, zjedno, než to by přineslo tedy více komplikací než zjednodušení, tak by měla být také možnost, aby to bylo na dobrovolném základě a nikoli tedy povinné. Ty změny, které já eh, začlenuji do návrhu, respektive do tohoto dokumentu, jsou zejména v těch oblastech, kde, které jsou přímo vstaženy na politiku soudržnosti. Jeden návrh komise výslovně vítám, to jsou ta, do, doplňující priority, které tam byly začleněny, zejména v oblasti uprchlíků a migrace, poskytnout jim podporu a využít k tomuto účelu eh, fondy soudržnosti, také tedy pro integraci eh, uprchlíků do členských států. To si myslím, že je smysluplné a že to ukazuje, že také v rámci eh, funkčního období můžeme reagovat na ty výzvy a na ty potřeby tak, jak vyvstávají a že můžeme to použití zjednodušit tak, aby to nevytvářelo velké náklady pro členské státy a pro jednotlivé regiony. Předkládám návrh změny v oblasti tzv. infrastruktury small skills, zejména které se týkají kulturních památek zde. Komise navrhuje určité využití určitých prostředků. Já zde navrhuji spíše tak, jak jsme za co jsme bojovali v minulém funkčním období, aby to bylo omezeno na ty kulturní pamětihodnosti, které jsou samozřejmě důležité v Evropské unii, ale nepatří do působnosti Evropské unie. Proto jsme to omezili na určitou částku. Já ale jsem viděla, že regiony zde také volají po větší flexibilitě, a proto navrhuji, aby ta definice, co je small scale infrastruktur, aby se ta definice změnila. Navrhuje tedy, aby ty normální projekty do 10 milionů euro mohly být využívány a u těch projektů, které se týkají kulturních pamětihodností do 20 milionů a v odůvodněných případech by mohly být i vyšší částky použity. Myslím si, že členské státy by měly být více flexibilní na jedné straně, ale na druhé straně by mělo být také jasné, že to není nějaký nekonečný, neomezený finanční zdroj pro tento typ projektu. Domnívám se, že je to také důležité pro diskusi o budoucnosti politiky soudržnosti, protože musíme mít na paměti na to, že v budoucnosti chceme více investovat do lidí a možná toto jsou nejdůležitější investice. Takže toto je také důležitý signál, který bychom měli vyslat směrem ke komisi a také pokud se týká budoucí diskuse, respektive diskuse o budoucnosti politiky soudržnosti. Toto je velmi relevantní. To nejdrastičtější, co navrhuji, je otázka propojení mezi Junckerovým investičním programem a evropskou politikou soudržnosti. Určitě víte, že nyní už existuje možnost kombinovat oba dva nástroje, existují i příklady, jak se to dá dělat. Komise zde navrhuje nástroj, který by zasahoval ještě dále a podle mého názoru zde potřebujeme větší připravenost a větší poptávku také. Byl zde navržen určitý nástroj. Ano, už zde také kolega o tom hovořil, který by měl být využíván na dobrovolném základě. Ano, ale bez určité horní hranice, že by se mohly využívat eh, nebo přesouvat prostředky z politiky soudržnosti do eh, Junckerova investičního plánu, který ale nemá co dočinění s politikou soudržnosti. To je zcela jiné, jiná definice. Tam se <clears throat> to týká sdíleného řízení a centrální zprávy, ale v návrhu komise ještě není vyjasněno, kdyby například Bulharsko, Rumunsko nebo Polsko k tomu dalo k dispozici peníze, tak ty projekty, které by měly být investovány z toho plánu, by tedy měly být vyňaty z fondu soudržnosti už jsme vedli v minulém funkčním období živou debatu o 10 miliardech eur, které se chtěly eh, využít z Fond politiky soudržnosti do nástroje Connecting Europe Facility, ale členské státy, kterých se to týkalo, také říkali, zda tedy bude to investováno zpět do těch eh, projektů. Vedlo se hodně debat s komisí, v parlamentu, v radě. Podařilo se nám získat, dosáhnout určitého kompromisu, který jde určitým směrem ano, takovýto teritoriální zásah ale vůbec není naplánován u toho investičního plánu a já si myslím, musíme o tom přemýšlet v souvislosti s politikou soudržnosti a to velmi rychle, naléhavým způsobem. Když se dívám na ten časový harmonogram, tak musíme postupovat rychle a samozřejmě o té zprávě, to už v názvu je, stojí zjednodušení. A jak jsme zde říkali, že zjednodušení je nutné, ale já bych považovala spíše za přiměřené ty zmínky o propojení s Junckerovým investičním plánem vyškrtnout, protože to by šlo proti směru toho zjednodušení toho celého návrhu. Samozřejmě můžeme diskutovat o tomto návrhu, abych měla ještě také čas popřemýšlet o tom, kde by bylo ve prospěch politiky soudržnosti zmínit se o propojení těchto dvou nástrojů, ale Myslím si, že ten rozvoj obou nástrojů a jejich rozvoj bychom měli spíše nechat na rozhodnutí a působnosti členských států a regionu. Myslím si, že ten návrh tady v to, komise v tomto ohledu není ještě dostatečně vyvážený a proto navrhuji výboru, abychom toto vyškrtli z toho návrhu a protože to by mělo být předmětem určitého zvláštního postupu. Co se týká právního základu legislativního aktu pro nový investiční plán tam ještě konzultace nebyly dokončeny, takže vlastně nevíme, jak se nakonec parlament rozhodne, jakým způsobem ten investiční plán bude vůbec dále realizován, dále prováděn a můžem, můžu těžko diskutovat o propojení dvou nástrojů, když vůbec nevíme, jak by měly fungovat v budoucnu. Takže doufám, že získám váš souhlas pro tuto myšlenku a že skutečně s komisí budeme v klidu a intenzivně jednat o tom dalším postupu, ale abychom to tedy vyňali z toho souhrného návrhu. Myslím si, že tedy v zásadě to je v podstatě vše, co... Ne, ještě jsem zapomněla na jeden bod. Komise u tohoto postupu zjednodušení zde má určitý rozdílný přístup k investorům nebo zavedla tento pojem. Pro mě vyplýv, z návrhu komise nevyplývá, koho by se to vlastně týkalo. Já jsem požádala komisi, aby jasněji eh, poskytla jasnější, přesnější definici, což se bohužel nestalo. Takže v tom návrhu zprávy jsem se o tom zmínila pouze v úvodním ustanovení, protože tuto přesnou definici nemám ještě, ale doufám, že ji získáme do definitivního zpracování pozměňovacích návrhů, protože to bych také nepovažovala za skutečné zjednodušení, kdybychom neměli přesnou definici, koho se přesně tento postup bude týkat a nebude týkat. A to by mohlo vést k tomu, že je tedy potřeba, aby to bylo ještě dostatečně zhodnoceno, takže naléhavě žádám komisi, aby poskytla odpověď na tuto otázku a aby tady tuto definici co nejdříve poskytla. Velmi se těším na další spolupráci se stínovými zpravodaji. Myslím si, tento týden už jsme si naplánovali schůzku se stínovými zpravodaji. Také bych vás velmi naléhavě chtěla požádat o to, aby ty pozměňovací návrhy, které budete předkládat, abyste tedy zohlednili, že nechceme rozšířit to nebo celé to obecné nařízení nebo ho nějak přepsat, ale že bychom, abychom se soustředili na ty body, o kterých komise hovoří ve svém návrhu a také se těším na další vaše připomínky a na další kvalitní spolupráci. Děkuji. Thank you very much. Děkuji. Nezmínila jsem na začátku, že máme dvě možnosti u pozměňovacích návrhů. Za prvé, poslanci a poslankyně můžou přímo v regii nabídnout pozměňovací návrh k části finančního nařízení, také to platí pro články týkající se naší oblasti výlučné kompetence. Takže takovéto dva typy pozněvací návrhu může být předloženy ve výboru REGI. Co se týče dalších článků tohoto návrhu, u kterých mají exkluzivní pravomoc jiné výbory než REGI, podle článku 54 jednacího řádu je to EMPL, TRAN a ITRE a GRI, tak potom naši poslanci a poslankyně můžou předložit pozněvací návrhy přímo v příslušných výborech. kteří je zahrnou do svých zpráv a svých postupů. Termín na pozněvací návrhy ve výboru Regi je 15.00 7. března, úterý. Takže máte týden na pozněvací návrhy. A teď dám slovo stínovým zpravodajům. Začne pan Van Nistelrooy. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně, za velmi dobré zvládání dnešního odpoledne, řízení dnešního odpoledne. Já jsem měl pocit, že s tímto tématem začneme až v pět. Začalo to dříve, takže úvod mě utekl, tak jenom velice stručně. Jak jsme slyšeli, v rámci rozpravy s Evropskou komisí, s paní komisařkou, je otázka, jak nastavit pozici EFSI a EASY. Ty dva nástroje jsou úplně jiné. A jak říkala paní komisařka, nemáme tam žádné geografické kritérium. Co se FC týče, tak tam nakonec by geografické kritérium mělo být takové to spolufinancování může být prostřednictvím nástrojů, které berou prostředky z EFSI a z ERDF. Na druhou stranu si musíte těmi projekty a tím regionem být jistí, jinak to neuděláte. Takže ono je hezké říkat, že můžeme použít prostředky z e RDF na tyto projekty, ale nevíte, jestli ty projekty nakonec budou, nebo jestli ty peníze přijdou. této oblasti je výhodou horizontální koordinovaný přístup, o kterém hovořila Evropská komise. Ano, hovořili jsme o lidech, o lidské kapacitě, o podnikání, o infrastruktuře společně dohromady. To si vyžaduje dobrou přípravu, tematickou koncentraci a všechny tyto aspekty. A já i paní Král bychom o tom rádi věděli více. Do jaké míry můžeme zachovat EASY prostředky v jejich perspektivě a přitom neodmítat veřejné prostředky nebo veřejné prostředky zaručované EFSI? Ať už ty soukromé prostředky jsou od banka nebo rizikových kapitálů nebo penzijních fondů nebo čehokoliv jiného. Takže možná bychom mohli pozněvacím návrhem zpraktičnit tento teritoriální přístup. Já si vzpomínám, že když jsme eh, předkládali stanovisko k EFSI, tam jsem byl zpravodajem, řekl jsem si, že se poučíme ze zkušenosti a uvidíme, jestli se případně má změnit nařízení. Já jsem podporoval jednotlivé vesnice, ale ty projekty můžou být jako třešničky na dortu, tak by to fungovat nemělo. Možná by bylo dobré, abychom se k tomu zítra sešli a řekněme, když se 15% prostředků asi by se dalo převést do nějakého instrumentu, který by toto mohl řešit. Nařízení nám to umožňuje. A pak by se to udělalo pro EFSI. Bylo by potřeba najít řešení a nečekat až na rozpravu o dalším období. EFSI podle mě bude pokračovat, rozšíří se a posílí se. Takže teď je asi nejlepší naskočit na vlak a nečekat na příští. Nebo nečekat, až tady tento odjede. Je to prostě jedinečná příležitost, tak změnit toto nařízení. Dnes dopoledne jsem byl velmi spokojený s tím, co říkala paní komisařka o komunikačním akčním plánu, o zviditelňování této politiky. Slíbila nám to. Já jsem se díval na to, čeho můžeme dosáhnout pozněvacími návrhy. Řekněme, doběhne projekt, někdy se tam neukazují ty hvězdy na evropské vlajce. Ale to není komunikace, to nám ukazujeme, že jsme to zafinancovali z evropských peněz. Strukturální fondy přinášejí výsledky za 4 za 5 let. Pak je potřeba domluvili ti, kteří z naší investice profitovali, takže to nestačí na konci projektu. Později to musí být už jsem se díval na dvě možnosti předložení pozněvacích návrhů. Zelení často hovořili hovořili o tom, co se dalších témat týče, tak si myslím, že je potřeba spolupracovat. Hvala lijepa, gospođo predsjednice. Děkuji vám, <clears throat> paní předsedkyně. Já podporuji návrh kolegyně Krell, abychom nalezli rovnováhu mezi těmi, kdo jsou připraveni ke zjednodušení eh, financí, aniž by se sankcionovali ti, kdo nejsou ještě připraveni. Náš výbor v našem příspění k omnibusu musí najít porozumění k jednotlivým schopnostem a možnostem členských států. Zjednodušení v členských státech či v každém jednotlivém státě neznamená nezbytně i zjednodušení v jiném státě. A proto Potřebujeme postupovat transparentně v těch věcech, které jsou konstantou naší kompetence. Paní Krell připomněla, že jsme si ještě nedefinovali, do jaké míry lze simplifikovat, zjednodušit procesy. A jaký je ten nejlepší postoj k zjednodušení, aniž bychom komplikovali postup a aniž by to mělo negativní dopad Dávání odredbe o infrastruktury málo kapaciteta i povečání gorné granice. Musíme brát v úvahu i e, velikost e, kapacity v jednotlivých členských státech. A proto to má pozměňovací návrh číslo 1, 8 a 9. Jsem přesvědčen, že toto omezení nepřinese zjednodušení, ale spíše bude mít negativní dopad na mnohé členské státy. Komise ve svém návrhu již uh, hovořila o tom, že zapotřebí dosáhnout flexibility a zjednodušení pro členské státy a navrhuje jednodušší investici i do kulturní infrastruktury a do infrastruktury pro udržitelný rozvoj. Bere se v úvahu i dopad na životní prostředí. Takže těch různých stanovisek je zde mnoho na místní úrovni, eh, což plyne i z té skutečnosti, že že eh, různé oblasti závisejí na eh, zisku z cestovního ruchu a dopad může být jak pozitivní, tak negativní. Vzhledem k současné situaci s cestovním ruchem ani místní obyvatelé, ani podnikatelé nejsou imunní vůči tomu, co se děje. A proto vždy musíme se snažit o udržitelnost a zajistit to, že nekontrolovatelný rozvoj nebude ničit zdroje nezbytné pro budoucí generace. A proto se také navrhuje, aby komise předložila Návrh zjednodušení propojení eh, fondů SIE a FS. A transparentnějším způsobem bychom tedy měli, paní zpravodajko, ilustrovat vaši vizi. Děkuji. Děkuji. Jako další tedy promluvím já, tak jako stínová zpravodajka. Eh, především chci poděkovat paní Králu. Připravila toto téma za mm, velkého tlaku, eh, časového tlaku, eh, A nyní před námi leží tedy tento návrh stanoviska. Jsem přesvědčena, že společně najdeme řešení se stínovými navrhovateli a paní navrhovatelkou. Do velké míry souhlasím, protože se jedná o společné úsilí Evropského parlamentu, Evropské komise, členských států a dalších eh, eh, aktérů, co se týče implementace strukturálních investičních fondů a jejich kombinace s FC a finančními nástroji. A administrativní břemeno by nemělo být vysoké. Toto je také součástí těch eh, modifikací, o kterých se hovořilo ve, vysoké skup, ve skupině na vysoké úrovni pro zjednodušení. Já jako stínová navrhovatelka bych chtěla podpořit pozměňovací návrh zaměřený na minimalizaci administrativní zátěže ohledně využívání eh, evropských strukturálních fondů a také návrh navrhovatelky ohledně eh, malých infrastruktur s odkazem na eh, malé infrastruktury eh, z nařízení, kde se hovoří o určitém stropu. A také musíme čelit novým výzvám. Potřebujeme proto flexibilitu, aby bylo možné nově programovat nebo doprogramovat ty stávající programy také, abychom mm, změnili eh, dokument Omnibus, eh, a to, eh, abychom dosáhli synergie a komplementarity s pomocí finančního nástroje a takto, abychom také pozbudili soukromé investice a také podporu pana v tom, co řekl. Myslím, že v našich diskuzích se nám podaří najít řešení, protože nemůžeme zastavit tu potřebu, která tu je. Potřebujeme nové investice, nemůžeme zastavit tento postup, nemůžeme zastavit ani potřebu soukromých investic. To znamená, že potřebujeme zajistit, že tyto nástroje budou fungovat komplementárně. V této souvislosti je nezbytné implementovat eh, bez odkladu zjednodušení. A to musí platit i o budoucích legislativních návrzích v následujících letech. Musíme o tom diskutovat. Je, je možné, že bychom mohli využít tuto možnost eh, omnibusu i pro eh, komplementaritu v budoucnosti. To jsou tedy moje poznámky a nyní předám slovo paní Vana, která je další s tím Děkuji, paní předsedkyně. Také děkuji paní kolegyni Karel za předložený návrh. Souhlasím s mnoha body tohoto stanoviska, také s tím, co ústně prezentovala. Myslím si, že to je skutečně základ pro vynikající další diskusy, zejména vyškrtnutí toho 31a, vyškrtnutí možnosti neomezeného převodu prostředků ze strukturních fondů nebo z politiky soudržnosti do jiných finančních nástrojů, zejména do fondu EFSI. Já už jsem eh, vysvětlila na jiných místech, proč toto odmítáme Myslím si, že to ohrožuje samotnou politiku soudržnosti a jakožto výbor bychom k tomu měli zaujmout naprosto jednoznačné stanovisko. Také budeme požadovat další vyškrtnutí článek 39a. Jde zde o zprávy o povinnosti výkaznictví, které by vlastně mělo se týkat těch špatných věcí. Já nebudu už se o tom rozšiřovat, protože na jiných eh, místech a při jiných příležitostech už jsem se o tom zmínila. Myslím si, že FC má dlouhodobé strategické cíle a nemůže nahrazovat eh, politiku soudržnosti. Takže ten článek 39a z našeho hlediska by bylo spíše zhoršení. Také navrhneme vyškrtnutí do, u toho finančního nařízení článek 62 sdílené řízení shared management, kde pod bodem 9 se hovoří o společném využívání prostředků fondu EFSI a ESI, to zamítáme, ale obecně ta kombinace prostředků z ESI a EFSI stavíme se k tomu velmi kriticky z toho hlediska, že musíme skutečně dbát na to, aby standardy politiky soudržnosti nebyly ohroženy nebo nebyly sníženy. Myslím si, že k tomu máme také velmi kritický postoj. A v tomto směru předložíme určité pozměňovací návrhy. Ještě bych chtěla zdůraznit to, co jste řekla pozitivního k tomu k, tom, těm novým možnostem poskytovaných pro uprchlíky. Zde skutečně jednoznačně toto velmi vítáme. A já tedy osobně se těším na další konstruktivní spolupráci, zejména zítra na schůzi stínových zpravodajů. Damato, the next shadow. Děkuji, paní Damato. Děkuji, paní předsedkyně. Hned se dáme do jádra věci, to je omnibus to je důležité i pro Itálii, eh, takzvaných tisíc prodloužení tam bylo. Bylo by vhodné zhodnotit všechny aspekty návrhu, ať už se jedná o evropské instituce, nebo digitální eh, průmysl, a, nebo transevropské sítě. Toto všechno bychom měli zvážit v rámci našich kompetencí. Oceňuji návrh paní Krell. Vítáme návrh komise v článku 272 na zrychlení eh, celého řízení a vepsání Fondu Solidarity do rozpočtu, čím by se urychlilo rozdělování prostředků, což může být eh, zásadní pro eh, populace, které byly postiženy mm, přírodní katastrofou, tak aby se mohly za ně doplňovat Eh, vnitrostátní a evropské prostředky. Podle článku 264 eh, tam se jedná boj proti chudobě, eh, proti diskriminaci, pro inkluzi. A také se tu jedná o uprchlíky a imigranty, protože situace by neměla být na bedrech jednotlivých místních zpráv nebo regionálních zpráv. Celá Evropská unie by se měla efektivním způsobem podělit o toto břemeno a to na základě práce všech členských států. 265, to je pozměňovací nebo článek, se který nemohu souhlasit. Tam se jedná o financování e, s paušálními hodnotami a to, co jsou e, druhy e, finanční pomoci, která je kterou lze eh, následně nahradit. Eh, já si myslím, že tady nelze souhlasit, protože eh, tady nefunguje ani takzvaná synergie. Ty finanční prostředky jsou odebrány z politiky soudržnosti a ty politické struktury, které podporují sociální soudržnost a teritoriální sou, soudržnost, jsou takto zničeny neprůhledností EFSI. Proto tedy finanční nástroje, zejména tedy v kombinaci EFSI s fondy SF, musí být zamítnuta, protože vede k oslabení, masivnímu oslabování politiky soudržnosti. Děkuji. Thank you very much. Are there any... Děkuji. Ještě někdo se chce přihlásit do diskuze? Nikoli. Předám slovo Evropské komisi. Kdo si vezme slovo, prosím? Prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Um, Děkuji také paní navrhovatelce a všem stínovým navrhovatelům. Vím, že bylo zapotřebí tuto práci odvést ve velice krátké době. Velice oceňujeme eh, vaše úsilí, týkající se také návrhu eh, Omnibus, aby byl tedy přijat co možná nejdříve. V celku jsme velice spokojeni s touto prací a návrhem stanoviska, nicméně velice litujeme návrhu vynechat konkrétně všechna propojení mezi FC a SF, tedy Evropským fondem pro strategické investice a v, z Omnibusu a a, mm, a e, e, nástroji které mají fungovat jako kombinace, tak aby posílili svoje vzájemné působení a dosáhli lepšího investičního plánu pro budoucnosti, aby se takto bleskově nastartovaly investice a vybudovaly se takto nová pracovní místa a růst. Chtěl bych zdůraznit, že z naší perspektivy se jedná o situaci výhodnou pro obě dvě strany. Za prvé budeme schopni navýšit náš dosah Evropského fondu pro strategické investice, takže budeme schopni zajistit mm, adekvátnější geografické pokrytí tím, že budeme využívat strukturální fondy eh, pro profily s nižším rizikem, tedy pro taky ty projekty, které mají nižší riziko a tam se mohou následně přitáhnout i eh, soukromé finance eh, k projektům, které by jinak tuto podporu nezískaly. A také pro strukturální fondy to je důležité, protože bude velice užitečné toto použít pro regionální orgány, protože se jim podaří dosáhnout většího pákového efektu a přitáhnout více soukromých příspěvků, což jim umožní více financovat eh, vlastní potřeby. Takže strukturální fond který je v současné době příliš malý na to, aby mohl pokryt potřeby, může být kombinován. Ještě zapotřebí toto lépe vysvětlit. Evropská komise velice ráda toto vysvětlení bude poskytovat, bude takto o tom komunikovat, o výhodách tohoto kombinování dvou nástrojů. A k tomu také budeme mít technické zasedání s mnoha eh, poslanci výboru, abychom mohli lépe vysvětlit výhody této kombinace. Takže doufáme, že to bude tedy ten první krok a samozřejmě jsme také k dispozici k dodatečným sdělením a informacím a diskuzím. Možná ještě něco bych chtěl dodat, protože, jak vidím, diskutuje se zde ve výboru také o využití e, z, možnosti zjednodušeného financování. Pro nás je to věc, která nám velice leží na srdci. Jedná se o e, možnosti zjednodušených nákladů a my jsme přesvědčeni, že právě tato možnost by vedla k závažnému zjednodušení administrativy na obou stranách, jak tedy příjemce, tak eh, jednotlivých orgánů, které řídí udělování. A chtěli bychom s vámi prodiskutovat vaše názory na tuto věc. Nejen pro toto programové období, ale i to další programové období, a abychom se společně zamysleli, jak podporovat tuto možnost abychom zajistili, že půjdeme tím směrem, kde eh, bude příjemcům ukládáno nižší administrativní břemeno. To je pro tuto chvíli všechno. Děkuji. Děkuji, jenom aby mně bylo jasno. Protože jsem to nevěděla. Můžu se vás na něco zeptat? Vy jste zmiňoval technickou schůzi to je pro zpravodaj, že ano? A, dobrá. Paní Král, máte slovo. Ano, já jsem požádala o to, že bych potřebovala ještě nějaké doplňující informace, abych mohla sama předložit některé pozměňovací návrhy. Bude se konat tedy ta technická schůzka pro všechny stínové zpravodaje k otázce finančních nástrojů v pozdějším období, ale to není pozítří takže pokud se budou konat ještě další schůze, o tom nevím tedy. Já vím jen, že budou určité schůzky mezi komisí a mnou, kde je potřeba vyjasnit ještě nějaké otázky. Chtěla bych poukázat na to, respektive chtěla bych výmout propojení těch kapitol FSI a ESI ne, že bych chtěla to téma úplně zamést pod koberec, já se tím chci zabývat co nejdřív, ale chtěla bych ho vyčlenit z tohoto souhrného návrhu, protože nejsem prostě schopná v současné fázi. Myslím si, že potřebujeme více času, abychom to prověřili skutečně důkladně. Zda je možné, aby členské státy ty peníze dá poukazovali zpět komisi a také využívali těch projektů. Zda existuje tedy nějaký postup, který by zajistil, že ty regiony, které mohou získat ty prostředky, budou se podílet na tom rozhodnutí toho zpětného proplácení těch prostředků. Já si myslím, že aby ta formulace byla více vycizelovaná, tak potřebujeme ještě více času, než máme tady pro tento omnibus pro ten souhrný návrh. Upřímně řečeno, to prochází parlamenty. Já nepředkládám žádné pozměňovací návrhy k vlastnímu části finančního nařízení, protože si myslím, že to je úkolem rozpočtového výboru a výboru pro rozpočtovou kontrolu, kteří za to odpovídají. Já ve své zprávě jsem se omezila pouze na ty části, které se týkají výboru pro regionální rozvoj. To je rozvoj, kde, to je výbor, kde máme ty kompetence a nechci zabrzdit tady toto já jsem pro, aby ve všech nebo v různých oblastech došlo co nejrychleji ke zjednodušení, ale nejsem si jista, že už teď můžeme formulovat možnosti kombinace fondu EFSI a S, jak říkám, já nechci cokoliv brzdit, ale co se týká odpovědnosti za obchod a tak dále, abychom se s tím skutečně důkladně zabývali, tak abychom rok po tom, co se to schválí, zjist, nezjistili, že to nefunguje. A myslím si, že ten čas 8 týdnů bychom měli ještě využít, abychom se zabývali tady těmito otázkami, protože se jedná o velké finanční částky, tak aby byli, abychom mohli skutečně přijmout eh, promyšlené a věc, věcně důkazy podložené rozhodnutí. A na té schůzce se stínovými zpravodají také o tom ještě budeme hovořit. Já budu velmi ráda, pokud můžete podpořit ten návrh tady o tom vynětí Komise může zítra předložit stejný návrh, ale já toto chci výmout z toho souhrného návrhu, protože potřebujeme více času, abychom si spolu o tom podiskutovali. Tady nejde prostě o nějaké zanedbatelné částky, tady se jedná o miliardy, které budou v budoucnu vynakládány, takže máme zde velkou odpovědnost a nemůžeme to prostě jen tak, jak si mimochodem tady udělat a Myslím si, že komise v minulých týden jež mi dlužila určité odpovědi nebo vysvětlení na určité otázky. Někdy mám dojem, že více, vytváříme zde více nástroj, který podporuje Evropskou investiční banku, než soudržnost a rozvoj v regionech. Já si myslím, že bychom neměli uspěchaně tady o tomto rozhodnout. Proto bych ráda, abychom si vyhradili čas skutečně o tom intenzivně diskutovat a zabývat se tím do hloubky. Děkuji. Prosím. My jsme se snažili vyznat v tom vztahu s EFSI. Je to důležité a je potřeba konat rychle. jak vy jste říkala. Jak často jsem slyšel ze strany EIB, že se dají dva systémy namíchat. To nejde. To je nesmysl. Vyplyne z toho řada problémů pro příjemce. Buď to máme jeden systém, anebo druhý. Je potřeba se rozhodnout. A dokonce i tady bychom mohli nastavit důležité směry, a pak máme rozšíření EFSI. To je zvláštní postup. A minimálně bychom tady měli mít komisaře, kteří jsou za to zodpovědní, tak abychom, když jim řekneme ano, když tady uděláme jeden krok, tak to bude možné, ale co za to zpátky dostaneme. Takže tady nejde o nějaké míchání fondu. Jde o to, že vlastně vezmeme peníze z eh, fondu soudržnosti a dáme to do jiného nástroje pod EFSI, ale jako máme záruku, že ty peníze se potom dostanou zpátky do toho regionu. A bude to důležité pro období po roce 2020. Pokud se bude pokračovat s nástroji typu EFSI, tak by bylo důležité, aby země měly možnost si třeba zvolit eh, metrologii EFSI, protože ta může být výhodná pro jednu zemi a ne pro jinou. Takže bychom měli využít zbytek období na to, abychom nazbírali zkušenosti. A pokud my si nebudeme schopni definovat, co chceme, tak kdo jiný to může udělat? Nemůžeme tady bránit jenom kohezní přístup, takže uvidíme, co se tady s tím dá dělat a v rámci rozšíření EFSI budeme muset dotáhnout dokonce tento teritoriální přístup. Komise v hodnocení řekla, že je potřeba to země vyvážit, takže bychom jim měli pomoci. Ale prostě uvidíme, za, chvíli, za tu krátkou dobu se budeme snažit dosáhnout maxima. Děkuji. Vypadá to, že zítřejší zasedání bude velmi zajímavé a plodné. Takže budeme pokračovat zítra v této diskusi. Máme zítra schůzi stínových zpravodajů kde můžeme pokračovat v této diskusi. Takže já vám děkuji, děkuji vám za návrhy a chci jenom připomenout, že ještě týden do termínu na pozněvací návrhy. Další bod na pořadu jednání je různé. A v tomto bodě nic nemáme. Takže jenom abychom si připomenuli, 20. března pondělí od 15 hodin bude další schůze úterý 21. od 9. se bude pokračovat. A to do půl sedmé do večera. Takže uzavírám veřejnou část tohoto zasedání výboru Regi a nyní pokračujeme v koordinátorech. Takže ti z vás, kteří nebyli pozváni na zasedání koordinátoru, prosím opuste zasedací prostory.